Petra Baumana a jeho práce eh, máme teď dobrý kompromis, který si myslím bude eh, velmi snadno přijat. Děkuji. Rozprava je tímto ukončena a hlasování se bude konat dnes v poledne. Uh, Další bod na našem pořadu jednání je ústní otázka na komisi která se týká krize v odvětví živočišné výroby v Evropské unii. A v první řadě bych ráda předala slovo autorům této otázky, ale bylo by možná dobré, aby se komise připravila, aby mohla vyslechnout autory. Takže první řečník na seznamu je paní Hrans Garcia na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, poděkovat komisi, že se zúčastnila dnešního zasedání a chtěla bych také poděkovat Evropskému parlamentu za tuto iniciativu. Je to zcela zásadní pro živočišný sektor v Evropské unii. Tento sektor je velice citlivý na krize, které ovlivňují evropské farmářství. Jsou tam vysoké vstupní náklady, vznikají také nerovnováhy v celém živočišném řetězci a také dochází ke zvyšování eh, cen. Čili živočišná výroba čelí těmto problémům podobně jako další zemědělské výroby. Nicméně jsou tady ještě další eh, aspekty, například zvýšené investice do eh, infrastruktur, dále je tady také otázka financí ve společné zemědělské politice, čili je dobré, abychom vyslovili solidaritu vůči těmto farmářům, vůči tomuto sektoru, celé Evropské unii. Hovoříme o strukturální krizi. Dochází ke zvyšování obilovin, to se ještě zhoršilo. Tato situace byla špatná již celou řadu let, ale teď je ještě horší. Celá řada statistik poukazuje na to, že farmy byly opuštěny, jsou opuštěny a to by se nemělo dít. Naopak je tady zvýšená poptávka, protože se neustále zvyšují naše životní podmínky. Čili další reforma společné zemědělské politiky musí zavést nová opatření. A já se ptám komise, jaká opatření chce zavést, protože živočišná výroba je velice specifická. Co máte na mysli? Eh, tržní opatření nebo další jiná opatření, která budou prospěšná, protože intenzivní živočišná výroba musí také naplňovat ekologické standardy a nesmí eh, být sankcionována. Musíme zajistit eh, bezpečnost dodávek, především co se týče krmiv a pro živočišnou výrobu a také musíme zajistit liberalizaci stávajících rezerv. Velice vítám, že tento návrh usnesení zmiňuje také drůbež a vepřové maso, které musí být eh, předmětem dalších tržních opatření, aby se zlepšila situace právě v těchto konkrétních sektorech. Děkuji, pan Nikolson, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Se všeho nejdřív bych chtěl říct skutečnost, že velmi vítám, že se o tom tady dnes mluví. Je to eh, velmi dobré, protože v současné době eh, naše odvětví živočišné výroby má potíže, které jsou zapříčněny spoustou faktorů, stále se zvyšující výrobní náklady, konkurence ze třetích zemí, a další otázky, které přispívají k neustále se zvyšující ceně krmiva. My nemůžeme nijak ovlivnit sucho v Austrálii eh, nebo eh, další počasové podmínky, které ovlivňují sklizeň v Rusku, ale přesto si myslím, že Evropská unie musí nějak řešit eh, naši závislost eh, na bílkovinných plodinách. Příliš eh, závisíme na třetích zemích kvůli našemu krmivu a potřebujeme ho pěstovat více sami. Nicméně současná situace je taková, že musíme dovážet spoustu krmiva, které používáme. A já jak už jsem říkal, rozhodně věřím, že schvalování eh, nových GMO pro dovoz eh, trvá příliš dlouho a my eh, nutně potřebujeme celou situaci urychlit, protože jinak naše živočišná výroba po celé Evropské unii bude muset řešit zvyšující se ceny, volatilitu cen a to hezky dlouho. Také bych tady chtěla stručně zmínit jak eh, situace ovlivňuje eh, odvětví drůbeží a vepřové výroby. Tam eh, je to pocitováno velmi silně, protože cena vepřového neustále klesá a já bych chtěl požádat komisi, aby se situací zabývala, aby využila všechny nástroje, které má k dispozici, aby tuto situaci nějak vyřešila. Protože všichni tito producenti ať už eh, ti, co chovají ovce nebo eh, hovězí dobytek, eh, jsou všichni ve stejné situaci. Já myslím, že je zbytečné vám tady všem říkat, jak toto odvětví trpí. Ale myslím si, že nakonec to všechno zaplatí spotřebitelé, protože jakmile zemědělci přestanou produkovat toto maso, tak bude třeba vše dovážet ze zahraničí. A my potřebujeme zajistit eh, bezpečnost našich vlastních potravinových dodávek v Evropě, protože pokud tak neučiníme, tak to bude na naše nebezpečí. Děkuji. Děkuji, eh, paní Garcia Pérez. Señora presidenta, señor comisario, la rentabilidad... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. Ziskovost farem je přímo napojená na cenu surovin, na cenu obilovin a krmiv. Čili eh, pro tyto farmáře je situace čím dál tím obtížnější. Sektor masa, především vepřového masa, je ve velice těžké situaci. Týká se to krmiv. 60 výrobních nákladů představuje právě eh, otázka krmiv, což je jasné, dochází ke zvyšování cen o 50 za poslední dva měsíce. Ne, že by tady byla větší poptávka, ale naopak vznikají čím dál větší spekulace v daném sektoru. Čili musíme se zaměřit především na spekulace na daném sektoru prostřednictvím politik, které budou prosazovat eh, strategické, strategická stáda, strategické živočišnou výrobu. V tomto sektoru musíme uplatnit míru, která byla uplatněna v roce 95 a musíme zajistit snížení nákladů. To je zásadní, protože zvýšení nákladů by mělo negativní dopad na prodejní ceny. Musíme povzbudit výrobce, aby řešil otázku na trzích. Čili, pane komisaři, čekáme opatření v rámci společné zemědělské politiky, která zajistí flexibilní tržní nástroje, které vyřeší stávající problémy, musíme bojovat proti spekulacím a musíme povzbudit konkurenceschopnost daného sektoru. Musíme posílit jeho hodnotu v celém hodnotovém řetězci. Také máme, musíme zajistit deaktivaci určitých opatření v sektoru vepřového masa, protože ta nejsou odvodněná a v posledních měsících jsme viděli snížení cen a ceny pro farmáře jsou nižší než během posledních pěti let. Já si myslím, že komise se musí zaměřit na manažerské nástroje, o to žádají také členské státy. Děkuji a teď pan komisař Čelos, prosím. Já svou odpověď rozdělím na dvě části, protože problém toho chovatelského sektoru eh, se samozřejmě váže na situaci na trhu s obilovinami. A potom bych také chtěl odkázat na ty mechanismy, které máme k dispozici pro chovatelský sektor jako takový. Komise velmi pečlivě sleduje situaci na trhu s obilovinami a dopad, jaký to má na naše chovatele. Cena obilovin prošla velkými změnami eh, v létě, protože eh, hlavně v zemích kolem Černého moře bylo bylovin nedostatek, eh, takže ceny se výrazně zvýšily až na 200 euro na tunu. V současné době, přesto, že volatilita ceny je neustále značná, zůstává ta úroveň mnohem nižší než to, co jsme zaznamenali během roku 2008. Navíc posílení eura vůči dolaru, které učinilo naše vývozy méně konkurenceschopnými, je dalším důležitým faktorem pro vývoj na evropském trhu. Na světové úrovni přes deficit, který máme v Rusku a na Ukrajině, dochází k normálním sklizním obilovin a zásoby jsou vytvářeny i díky dobrým sklizním, které jsme měli v posledních letech. V Evropské unii by sklizeň obilovin měla být zhruba na 276 milionech tun a když tam e, přidáme naše zásoby, tak je to zhruba 60 milionů tun více, než kolik předpokládáme využít. Intervenční zásoba je 5,6 e, milionů tun obilovin e, a 2,8 milionů tun je teď rezervováno na implementaci programu 2011 pro ty nejslabší Zbytek bude potom prodán na vnitřním trhu. Ostatně už bylo přijato rozhodnutí a obloviny budou eh, uváděny na trh už koncem tohoto roku. Takže situace na trhu se zlepšila poté, co komise oznámila tato opatření. Já jsem je nedávno oznamovala sám na radě. Takže eh, nepotřebujeme žádná urgentní opatření, co se týká eh, tohoto sektoru, protože, jak jsem vám už vysvětlil, eh, nemáme problém se zásobováním evropského trhu s obilovinami. Vysoké ceny obilovin na evropském trhu nevyplývají z nedostatku zásoby obilovin na trhu. Komise eh, velice pečlivě sleduje vývoj trhu v eh, chovatelském sektoru, hlavně co se týká produkce vepřového a drůbežího masa, protože eh, tam je ten sektor velmi závislý na trhu s potravinami. Ceny v drůbežím průmyslu jsou teď relativně vysoké a pravděpodobně je to kvůli zvyšování se cen krmiva. Co se týká ceny vepřového, tak tam e, se e, to mění sezóně, takže v této chvíli to lehce klesá oproti minulému roku. V současné době je produkce do, produkce dobře absorbována vnitřním trhem a exportem. Mezi červnem a srpnem 2010 e, náš vývoz vepřového masa se zvýšil o 10 a vývoz drůbežího masa o 1,20 oproti stejnému období z minulého roku. Takže jsme tam měli období, kdy přes potíže s cenami naši eh, producenti vepřového a drubežího masa stejně dokázali vyvážet. Komise bude samozřejmě i nadále sledovat vývoj trhů a jakmile to budeme považovat za nutné nebo užitečné, eh, využijeme nástrojů, které máme k dispozici pro intervenci na trhu, protože pro chovatelský sektor máme k dispozici v současné době dvě opatření. Jednak eh, na vývoz, podpora vývozu, anebo e, soukromé skladování. E, v současné době nebudeme používat opatření pro vývoz, protože světové ceny jsou v současné době dosti vysoké. Takže nemá smysl, abychom dotovali vývoz. E, tam můžeme intervenovat. Ovšem v současné době je to také problém posílení eura vůči dolaru, což nemá se zemědělským sektorem nic společného. Každopádně uvidíme, jak se bude vyvěcněný kurz mezi dolarem a eurem a podle toho, kdyby pak došlo k nějakým problémům na komunitárním trhu, eh, začneme eh, opat- používat ta opatření soukromého skladování, ale v současné době není problém eh, s masem na vnitřním trhu a proto toto opatření ještě není nutné použít, ale uvidíme, jak se bude trh vyvíjet a jsme ochotní pak takovýchto intervenčních zásahů použít. Co se týká volatility cen, tak to je eh, věc, o které se bude jednat v rámci reformy SZP 2013. Chceme navrhnout eh, nové mechanismy, které v současné době neexistují, hlavně abychom řešili otázku volatility příjmu. Potom je tam otázka transparentnosti. My se v současné době s komisařem Tajany zabýváme transparentností potravinového řetězce, abychom viděli, jakým způsobem eh, by bylo možné eh, vylepšit eh, tuto oblast. Takže to jsou odpovědi, které jsem vám chtěl dát. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Teď přejdeme k rozpravě. Prosím, abyste dodržovali eh, řečnickou dobu, protože jinak se dostaneme pod eh, časový tlak. Takže nejprve za politické frakce pan Des eh, na PPE minutu a půl. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Dnešní usnesení přispěje k eh, lepší orientaci eh, koncepcí a politiky v oblasti živočišné výroby a já chci poděkovat kolegům za tuto iniciativu. Tady není cílem zvýšení protekcionismu nebo eh, nějaké změny ve tržním systému. Cílem je vytvořit lepší podmínky na trhu živočišné výroby tak, aby zajištění potravin eh, fungovalo i do budoucna. Nacházíme se v situaci, kdy zemědělci v Evropě se potýkají s čím, dále, eh, čím dál větší regulací. Eh, máme například standardy pro eh, dobrou pohodu zvířat, hygienické standardy a tak dále. To vede k nerovnováze. Já bych tedy chtěl poděkovat všem kolegům, kteří eh, hlasovali pro toto usnesení a v budoucnosti, až eh, dojde na dovoz zemědělských výrobků a standardy a tedy na to, abychom dodrželi platné evropské standardy eh, hygieny a ochrany životní pory zvířat i pro dovoz. Naše podpora toto rozhodně bude podporovat. Děkuji mnohokrát za socialisty, pan de Castro. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, my jsme tu dnes proto, abychom požádali komisi, aby implementovala adekvátní tržní nástroje, které budou efektivní, abychom mohli čelit krizi, krizi kterou, kterou teď máme v sektoru živočišné výroby v Evropě. Doufejme, že tedy eh, komise bude brzy prezentovat tyto své nástroje a mohla by předložit také nějaké návrhy na to, jak řešit volatilitu cen v celém zemědělském sektoru každém případě je spousta věcí, které můžeme učinit, abychom vyslali našim chovatelům jasný signál. Například co se týká živočišné výroby, tak by bylo velmi užitečné, kdybychom se podívali eh, na současný zákaz používání krmné moučky pro nepřežvíkavce. Jak víte, tento zákaz byl eh, zaveden eh, potom, co jsme měli hodně případů BSE, ovšem v současné době vědecké poznatky říkají, že tento zákaz je ospravedlnitelný jen u přežvíkavců, kdežto u ostatní klonovaných zvířat eh, není žádné nebezpečí. A proto bychom rádi, aby tento zákaz byl zrušen, aby umožnil eh, nová energetičtější krmiva. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Elward za ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Oblast životeční výroby je velice důležitou součástí zmitelství Znamená to živobytí pro tisíce farmářů. Evropská unie musí přispět eh, do zemědělských oblastí. Je to důležité také pro Irsko. Irsko je čtvrtý největší vývozce hovězího masa ve světě. Především krize v oblasti obilovin zhoršila příležitost, eh, aby eh, tyto chovatelé mohli dále pokračovat ve své činnosti. Jsou tady tři oblasti, které bychom chtěli zdůraznit. V první řadě je to potřeba, aby komise vytvořila flexibilní podpůrná tržní opatření, aby tento sektor mohl e, dále fungovat, musí se podívat na ceny, které mají jak producenti, tak spotřebitelé, musí vytvořit opatření na podporu živočišné výroby, především v znevýhodněných oblastech. Farmáři se musí zaměřit na citlivost a zranitelnost určitých sektorů a také se musíme podívat na ceny. Je tady příliš mnoho byrokracie, ta se musí snížit. A v poslední řadě výrobci musí naplňovat přísnější pravidla, co se týče kvality a bezpečnosti potravin, ekologických, ekologických požadavků a požadavků v oblasti zdraví. Nesmíme je znevýhodnit vůči vývozcům třetích zemí. Pro tento sektor je to zcela zásadní. Komise musí eh, zajistit pro zemědělství i obchod takové podmínky, které by byly nevýhodné pro naše farmáře a musí zajistit trvalou udržitelnou uh, trvalé udržitelné fungování pro tento sektor budoucnosti. Jose na jednu minutu za zelené. Paní předsedkyně, vážený pane komisaři, Stejně jako v roce 2007 eh, nám tady stoupají ceny obilovin a stejně jako před dvěma lety vidí chovatele zvyšování se cen. 60 až 80 eh, pro ně představují ceny krmiva 700 euro Eh, měsíčně mají na své živobytí. Budeme čekat eh, na to, až eh, na no, toto úplně zničí náš zemědělský sektor. Spotřebitelé platí 17 euro na kilo na normálním trhu eh, v supermarketech, kdežto chovatele dostávají 3 eura. Parlament eh, se k tomuto vyjádřil v září a žádal, aby komise rychle přijala nějaká opatření, která zakáží eh, prodej, který bude pod cenou nákladů na výrobu. Producenti dokonce demonstrovali ve Štrasburku, aby se nějak řešila situace a aby se nějak kontrolovaly podniky, které pracují ve zpracovatelském průmyslu je třeba posílit eh, společnou organizaci trhu, která je jediná, která může tuto situaci nějak vyřešit. Příští týden eh, komisař Čolos předloží svůj návrh na reformu SZV, která by měla jasně poskytnout odpovědi eh, našim živočišným výrobcům, protože Evropa potřebuje své zemědělství a své zemědělce. Děkuji. Teď za ECR pan Vojčechovský na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že se otázkou živočišné výroby zabýváme, protože ta situace je velmi vážná. Já bych chtěl upozornit na bod 15, kde se hovoří o životních podmínkách zvířata. Ta, tyto body jsou samozřejmě důležité, ty standardy by měly být dokonce vyšší a já velmi podporuji životní podporu zvířat a její standardy na farmá. Nicméně i tyto standardy souvisí s cenou a jsou součástí nákladů a způsobují eh, nekalou konkurenci. My vyvážíme naše výrobky do jiných států mimo Evropskou unii, kde takové standardy neplatí. To znamená, že bychom při zavedení těchto standardů měli vyžadovat dodržování těchto standardů také všemi dodavateli. Děkuji a nyní má slovo pan Leherik. minutu, prosím. Paní předsedkyně, vážený pane komisaři, je rozhodně třeba se poučit eh, z našich současných politik. Měli bychom se rozhodnout ukončit eh, tu neustálou liberalizaci zemědělského trhu a je třeba, aby chovatelé eh, vydělávali více než 600 až 800 euro měsíčně, když se přitom spotřební ceny zvýšily o 40 Je třeba, abychom přestali s těmi škodlivými dovozy abychom nedováželi eh, tolik eh, hovězího eh, ze zemí Mercosuru, což naprosto ničí náš regionální trh. Mějte odvahu chránit evropské zemědělství Přece není možné, aby VTO rozhodovalo o osudu našeho zemědělství a naší živočišné výroby. Je třeba regulovat eh, naši výrobu, je třeba zabránit eh, nekalé konkurenci v Evropské unii a vytvořit eh, skutečné stabilní ceny, které budou vycházet ze skutečných nákladů. Udělejte něco, aby se přestalo spekulovat s cenami obilovin. Pane komisaři, je to velmi urgentní. Na našem venkově dochází k dramatům, které podrývají samotný evropský projekt. Děkuji a teď za EFD pan Skota na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Volatilita cen obilovin má značný dopad na sektor živočišné výroby, ale také na naše spotřebitele. Máme problémy se záplavami, se suchem, s požáry, což ničí náš vývoz obilovin. Také se snížila výrazně produkce kvůli silným dešťům v tomto létě, takže vliv na ceny nemají jen klimatické změny, ale také spekulace na mezinárodním trhu. Naši producenti eh, vidí, eh, jak se ceny zvyšují a přitom se snižují jejich Prodejní ceny. Klimatické změny vedly k vysokému navýšení eh, cen obilovin, které jsou používány eh, jakožto krmivo, což navýšilo ceny masa. A je třeba, aby komise okamžitě eh, zasáhla, aby nějak řešila volatilitu cen zemědělských produktů skrze intervence na trhu, které budou inovativní v rámci nové společné zemědělské politiky. Je třeba, aby komise zabránila spekulacím na zemědělském trhu, aby ochránila zemědělce a chovatele a zajistila pro naše spotřebitele dobré kvalitní produkty. Um, Děkuji mnohokrát a nyní za nezařazené paní Doc na minutu Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Žádám, abychom podpořili toto velice důležité usnesení. Je nám jasné těm, kteří jsou ze zemědělských oblastí a kteří jsou také ve výboru pro zemědělství, že je toto usnesení velice důležité pro naše farmáře, protože jejich život za takovýchto podmínek je nepřijatelný. Pokud eh, nevyřešíme problémy, které jsou identifikovány v tomto usnesení, tak to bude mít za následek vyšší ceny potravin a budeme se muset spoléhat na dovozy z třetích zemí. Například Čína, USA si uvědomují důležitost potravinové bezpečnosti a v důsledku toho neustále zvyšují podporu, kterou poskytují zemědělcům. V severním Irsku cena hovězího je nižší než výrobní cena. Vstupní ceny a další požadavky znamenají další nárůst cen. Znamená to, že řada farmářů musí ukončit svoji činnost. Odcházejí s farem a trpí tím celý potravinový řetězec v celé Evropské unii. Je tedy na čase, abychom si uvědomili důležitost potravinové bezpečnosti a hodnotu prácu, práce, kterou odvádějí farmáři. Stávající obchodní vyjednávání s Mercosurem jsou také důležité pro promysl. Vytváření nových podmínek zvyšování cen v oblasti živočišné výroby jsou další překážkou a nejistotou, která zabraňuje zahání těchto rozhovorů. Čili komise musí podpořit farmáře a naši severoirští farmáři si myslí, že stávající politika není dobrá. Musíme udělat vše pro to, abychom uspokojili potřeby našich občanů. Děkuji a nyní má slovo pan Nikolas Kuramirtopu. Doamnă președinte, domnule komisar, cred că trebuie spus de la... Paní předsedkyně, pane komisaři, myslím, že musíme hned z kraje říci, že hlavními oběťmi této krize jsou ve skutečnosti spotřebitelé. Víme, že ceny obilovin ovlivňují zhruba 80 cen krmiva, což potom samozřejmě ovlivňuje zhruba 70 nákladů na výrobu. Není možné, aby neustále rostly ceny a přitom chovatelé neměli příjmy, které si zaslouží a nakonec tu cenu zaplatí kdo spotřebitel. Zároveň je tam obrovský zisk, který eh, jde těm, kdo provádí distribuci. A bohužel eh, vidíme, že je to taková obecná ekonomická krize. Naše populace má nižší kupní cíl, což má samozřejmě vliv na veškeré sektory živočišné výroby zemědělci eh, mají problémy se získáváním krmiva pro zvířata během zimy, což potom eh, ještě krizi prodlouží. Abychom eh, ty vnitřní ceny udrželi na rozumné úrovni a abychom měli dostatek krmiva, je třeba uvolnit intervenční zásoby. A já jsem ráda, že se k tomu pan komisař vyjádřil. A také souhlasím s těmi kolegy, kteří už dnes říkali, že je důležité, mít eh, tady GMO, abychom mohli zajistit krmivo pro naše zvířata v zimě a abychom mohli snížit dovoz krmiva. A na závěr, dnešní diskuze se velmi úzce váže na eh, reformu společné zemědělské politiky. Potřebujeme, aby tato byla silná, dobře financovaná, aby měla strukturované nástroje pro intervence, aby mohla dostatečně podpořit trh. Děkuji a teď pan Kapula Santos. Jednu minutu. Muito obrigado, senhora presidente, senhor comissário. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Myslím, že si všichni uvědomujeme obrovské potíže, se kterými se potýká sektor živočišné výroby v Evropě, a to především výrobci vepřového. Pro to existuje celá řada důvodů, které jsou vysvětleny v tomto usnesení. Já bych zde chtěl zdůraznit eh, cenu, vysokou cenu obilovin. Evropský parlament eh, na to musí zareagovat, musí zareagovat okamžitě a využít dostupných mechanismů. Zde vítám rozhodnutí Evropského parlamentu Eh, uvolnit 2,8 eh, milionu tun eh, z intervenčních fondů. To je krátkodobé řešení. Potřeba hledat také řešení střednědobé a dlouhodobé, především ochranu proti spekulacím. Pan komisař řekl, že to je přesně to, na co se soustředí. Musíme také hledat dlouhodobá řešení, která budou zahrnuta do těch nových debat o SZP, která zanedlouho začnou. My tedy vyzýváme komisi, aby přijala ta doporučení, která se v tom usnesení uvádějí, protože musíme jednat opravdu rychle a to rych, rychle. Děkuji. Děkuji a na to má slovo pan Hojzling. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Je zcela jasné, že musíme najít řešení této krize. Ale co se nabízí? Musíme zlepšit eh, půdu pro GMO. To přece nemůže vyřešit problém píce a krmiva pro náš dobytek. Musíme zlepšit naše rostlinné proteiny a ne tedy pouze živočišné. Čili je důležité, abychom nechávali otevřené dveře dovozům geneticky manipulované soji. Čili chceme, abychom měli malé farmáře a průmyslové farmy v podstatě si dělají, co chtějí, neberou v potaz práva zvířat ani další otázky, ale když se podíváme na tento rozpočet, kde je eh, přes 450 milionů a tento rozpočet se používá pro jiné programy, jako například eh, jaderné štěpení, tak mi zajímalo, co to znamená. Eh, Zvyšující se cena krmiv a především obilovin eh, vede k nestabilitě evropského zemědělství. Eh, tato volatilita má negativní dopad na již křehký evropský sektor živočišné výroby to se ještě zhoršuje zvyšujícím se e, cenami na národní úrovni a vede to k zvýšení výrobních nákladů. Je potřeba zavést politiku, která sníží ceny a stabilizuje e, ceny. Já velmi vítám, že komise e, uvažuje o novém nástroji, který bude řešit v letech 2012 a 2013 cenovou nestabilitu ale k tomu potřebujeme ty správné nástroje. Děkuji, paní předsedkyně. Podporuji poznámky, které zazněly, co se týče kostní moučky. Je to nutné, protože britský živočišný sektor má velké problémy s vysokou cenou a nesmíme mít žádné překážky, které nám bude dávat komise. Máme tady například elektrickou identifikaci ovcí. To je pravidlo, které není uplatňováno všude ani pro dovoz skupového z třetích zemí. Dále zrušení klecových chovů eh, znamená, že eh, vejce, která přicházejí z klecových chovů ze zahraničí, mohou podkopat cenu našich eh, cen vajec. Čili musíme získat 400 milionů liber, které jsme museli zainvestovat, abychom naplňovali vaše pravidla, abychom mohli vůbec prodávat vejce. Co se týče živočišného sektoru, tak eh, mají eh, se otevřít rozhovory s Mercosurem. Tento, tato dohoda a to, co z ní vyplývá, se nám nelíbí. Az állattenyésztés eh, válságának sok oka van. Igaza van azoknak, akik arról... Děkuji mnohokrát. Zcela jistě čelíme krizi v živočišné výrobě. Je tady celá řada důvodů, proč tomu tak je. Jeden z důvodů je nekalá hospodářská soutěž. Také souhlasím s těmi, kteří nás varovali před nebezpečími eh, dohody se zeměmi Mercosuru. Chtěl bych eh, řešit otázku vysokých cen obilovin. Tato otázka byla nanesena již eh, v řadě případů, nicméně komise zatím nereaguje musíme snížit eh, intervenční fondy, obiloviny. To je otázka, která se odhrává na globální úrovni, ale pochopitelně máme také trh v Evropské unii, ale je to trh, který je v rukou velkých společností a tady musí Evropa zasáhnout. Musí zasáhnout, aby se bublina, která narůstá v oblasti surovin a obilovin, Eh, dále rozšiřovala. Pochopitelně veškeré náklady ponesou evropští daňoví poplatníci. Rok 2004 a 2005 byl obdobím intervence, kdy se Evropské unii podařilo získat velké zisky. Tehdy byly ceny obilovin velice nízké a Evropská unie tehdy měla skupovat za nízké ceny, bychom byli v lepší situaci. Čili musíme pomoci také těm, kteří trpí nejvíce, jako například Pakistán. E, děkuji. Já bych chtěl podpořit iniciativu pana komisaře. Musíme e, bojovat proti globální volatilitě a najít mechanismy obrany v rámci EU. Ceny obilovin se vysoce zvýšily, e, ceny potravin v Evropské unii obecně jsou mnohem vyšší a nebudeme mít dostatek bílkovin. Ostatně se už o tom mluvilo, máme k tomu dokonce zprávu. Existují další aspekty, které tady hrají roli, například e, e, ten ochranný mechanismus, který není využíván. Producenti obilovin dostávají dotace, ale přitom eh, prodejní ceny jsou velmi nevýhodné. Eh, jsou ve velmi nevýhodné pozici vůči, vůči operátorům a musí nesou, nést obrovské náklady pro ochranu životního prostředí. Další řečník. Vorsitzende, geschätzter Herr Kommissar Scholz, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich Paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové, já bych chtěl eh, poděkovat kolegům za tuto iniciativu a chtěl bych také zdůraznit problémy, se kterými se potýkají zemědělci v horských oblastech. I takových oblastí je v Evropě mnoho v takových oblastech je těžké eh, chovat eh, dobytek a tyto oblasti se potýkají se svými specifickými problémy. Eh, často zemědělci tyto oblasti opouští, protože je to příliš těžké a zemědělci tedy tyto horské oblasti opouští a to vede ke snížení diverzity. Myslím, že bychom se měli zaměřit na tři věci při reformě SZP. Potřebujeme SZP, která se zaměří na potřeby také eh, zemědělství v horských oblastech a zaměří se i na živočišnou výrobu právě v těchto oblastech. Dále potřebujeme eh, nabídnout podporu těmto zemědělcům a za třetí potřebujeme politiku, která Eh, zohlední výrobky, které z těchto oblastí pochází, to znamená například formou označování eh, jejich eh, přidané hodnoty. Pan Alves na jednu minutu. Paní předsedkyně, pane komisaře, asi budeme mít další bublinu s komoditami. Od června došlo k navýšení o 16 jsou tady ohromné objemy také v oblasti termínovaných obchodů a navíc jsou nízké úrokové sazby. A je tady řada likvidity, která podporuje spekulace, aniž by to mělo něco společného se skutečnou ekonomikou. Máme největší trh s obilovinami v Chicagu a tam jsou ohromné částky, které jsou stanoveny pro soju i pro maso a v podstatě tyto důsledky pociťuje reálný trh. Máme tady rekordní dodávky obilovin. To pochopitelně vyvolává strašnou situaci především pro evropské zemědělce, protože tato krize bude mít dopad na zvyšování cen, čili v tuto chvíli bychom měli ukončit jakékoliv finanční spekulace v případě našich potravin. A to by mě zajímalo, co v tomto případě bude komise dělat. Pan Danta na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení pane komisaři, vážení kolegové, ten zemědělský svět. Před rokem jsme tady v hemicyklu všichni mluvili o tom, jak špatná je situace ve všech eh, sektorech výroby. Teď to v jednom sektoru jde lépe, sektoru produkce obilovin, což je dobré, ale bohužel to má velmi závažný dopad na další sektor, totiž na sektor živočišné výroby. Ale otázka, kterou si musíme položit, je, jak je to možné, že zemědělský svět nedokáže přenést na spotřebitele náklady, které nese. Jak už to bylo dnes ráno řečeno, je třeba podpořit organizace producentů, aby tyto měly schopnost vyvinout nátlak na své klienty, hlavně na velké distribuční řetězce. Nicméně fungování trhu je mnohem složitější. Jak vysvětlit, že během 20 let jsme říkali, že země Latinské Ameriky snižují ceny, zatímco v současné době se v těchto zemích ty ceny znovu zvyšují a my nedokážeme k tomuto, tohoto využít pro naše producenty. Protože je pravda, že se zvýšily náklady, ale je také třeba říci, že ceny výroby se nezvyšují. Takže jak je možné, že jsou takové rozdíly mezi našimi zeměmi? Samozřejmě, že částečně za to mohou národní strany. Ovšem dumping, který v současné době probíhá mezi jednotlivými zeměmi, také destabilizuje trh já si myslím, že Evropa by měla řešit tuto otázku. Je třeba najít nějaká řešení, protože producenti obilovin v Evropě si uvědomují situaci svých hlavních klientů, totiž živočišných výrobců. Jsou ochotní s nimi vést smluvní politiku. A je na vás, pane komisaře, abyste tu politiku podpořil. Děkuji, pan Kelly, na jednu minutu. Uh, Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, pane komisaři. Like the grain price hike we're seeing Jistě je čas na to, aby eh, náš eh, tržní systém byl posílen a posílen naše zemědělství a žádáme komisi, eh, všechny politické skupiny žádají o reformu SZP v roce 2013. Náklady na dovoz a přílišné regulace snižují konkurenceschopnost našich sektorů. Náš systém pastvin a potřeba produkovat eh, udržitelné hovězí eh, je podrývána dovozy ze třetích zemí. Já myslím, že naši zemědělci potřebují jen šanci. Náš nedostatek nebo respektive přílišná závislost na dovozu obilovin je velkým problémem eh, v hovězím sektoru a v drůbežím sektoru. A eh, tímto ukazujeme, že parlament bere vývoj našich trhů velmi vážně. My jakožto parlament musíme intervenovat, když máme pocit, že situace je skutečně vážná. A upřímně řečeno, naše sektory živočišné výroby, pane komisaři, potřebují okamžitou reakci. Děkuji. Catch the eye. Takže teď tady máme spoustu žádostí o slovo a vzhledem k tomu, že nemáme moc času a potřebujeme hlasovat, umožním promluvit jen pěti řečníkům, abychom tady měli politickou rovnováhu, takže ze všech skupin a chtěla bych vás požádat, abyste respektovali svůj řečnický čas, abychom si všichni potom mohli vyslechnout odpověď pana komisaře. A jako první je na mém seznamu pan Kalenovský. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, sytuacja roku Paní předsedkyně, pane komisaři, mnohokrát děkuji. Co se stalo v letošním roce, je pro nás velké poučení. Především v tom, že zásoby obilovin jsou nezbytné pro stabilitu trhu. Takováto stabilita musí být zajištěna také politickým rozhodováním v rámci Evropské unie. Navíc musíme se podívat na různé zdroje bílkovin, abychom také zvýšili naši nezávislost, nezávislost našeho zemědělství. Musíme posílit naše obiloviny, nicméně také musíme zajistit, aby naši farmáři měli přístup ke krmivům. Musí se stanovit minimální prahy pro takzvané geneticky manipulované obiliny, především soju, která se dováží. Děkuji, pan Arsenos. Děkuji za slovo. Domnívám se, že v tuto chvíli jsou v sektoru živočišné výroby dvě, dva hlavní problémy. Za prvé je to monopol eh, v oblasti obilovin a my teď vidíme, jaký obrovský eh, dopad, negativní dopad to má, k jakým problémům to vede. A za druhé jsme také svědky toho, že například v roce 2008 jsme měli největší sklizeň obilovin ale zároveň jsme v roce 2008 měli také největší, obilov, největší krizi, to byla potravinová krize, která vedla k tomu, že eh, mnoho lidí zemřelo. Myslím, že na to bychom neměli zapomínat a měli se eh, na tyto eh, věci zaměřit a pamatovat si je. Muchas gracias, presidenta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chovatelé dobytka skutečně trpí krizí. Musí naplňovat velice přísná pravidla, mají velké výrobní náklady a jsou velice znevýhodněny, když obchodují s třetími zeměmi. Čili v rámci společné zemědělské politiky musíme zajistit, abychom měli adekvátní financování po roce 2013, abychom zajistili životaschopnost evropských farem. Za druhé potřebujeme konkrétní opatření pro trvalé udržitelnou ochranu živočišné výroby a musíme posílit opatření pro znevýhodněné oblasti. Dále požadujeme, aby dovozy z třetích zemí byly v souladu s evropskými normami a abychom mohli zabránit nekalé konkurenci. Dále žádám komisi, aby bránila chovatele dobytka na mezinárodních fórech, abychom neohrozili naše chovatele. Pokud nepřijmeme taková opatření, tak uvidíme, že dojde k zániku živočišné výroby a budeme záviset pouze na dovozech z třetích zemí. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Krize v živočišném sektoru v Evropě velmi zasáhla zemědělce v severním Irsku. Mohli bychom, eh, máme přitom k dispozici celou řadu řešení, například eh, zmírnit regulaci. Eh, je například nesmysluplné, aby naši zemědělci podléhali takovým byrokratickým překážkám, zatímco eh, v jiných státech, z jiných států dovážíme výrobky, které vůbec neodpovídají evropským standardům. Dodržování těchto standardů eh, není zohledněno v ceně. Britské hovězí se podává pod výrobní cenu. Předpokládá se, že Eh, výrobci eh, přichází až o 260 eh, liber na zvíře a to jsou obrovské ztráty. Děkuji. a subida um Děkuji. Nárůst cen obyvatel opět zhoršuje danou krizi zemědělství. Čili Společná zemědělská politika ani obchodní politika nezajišťují skutečně dobré spravedlivé příjmy pro malé farmy. Také dochází ke zhoršování v oblasti výroby, dochází k velkým výkyvům zemědělských cen. Je tady celá řada důvodů, nejsou to pouze přírodní důvody, jinak je tady spekulace v oblasti potravin, čili jakékoliv nařízení eh, bude vždy omezené, pokud nebude brát v potaz zákaz nástrojů E, především finančních derivátů, čili uchovat právo na výrobu je důležité, protože musíme zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž. Musíme zamezit zvýšené volatilitě cen a je důležité, aby celá řada farmářů mohla skutečně přežít. Děkuji a teď pan komisař Čolos. Paní předsedkyně. Já jsem velmi rád, že Evropský parlament se tolik zajímá o sektor, který je důležitý eh, nejen eh, pro eh, náš trh, ale také pro celkovou rovnováhu našeho území, totiž sektor živočišné výroby. Hodně z otázek a problémů, o kterých se tu mluvilo, je možné bez pochyby zodpovědět návrhem, který hodlá komise brzy předložit a který se týká budoucnosti společné zemědělské politiky. Ostatně budeme mít možnost o tomto návrhu diskutovat i tady v parlamentu už příští týden. A bez pochyby tam budeme řešit také otázku vyrovnané podpory eh, v jednotlivých sektorech, včetně sektoru živočišné výroby a tam budeme také řešit otázku podpory živočišné výroby v těch eh, problematičtějších zónách. Budeme také mluvit o otázce mechanismů, které by měly nějak omezit volatilitu příjmu zemědělců. Ovšem byly tady také velmi konkrétní otázky, na které bych rád odpověděl. potíž eh, s cenami obilovin a ta intervenční zásoba. Je pravda, že už nemáme intervenční zásobu, jako jsme měli v minulosti, ale je to proto, že ceny jsou teď vyšší. A intervence na trhu není ospravedlnitelná, pokud jsou ceny zrovna vysoké. Takže já myslím, že je třeba, abychom vymysleli jiné druhy mechanismů. A pokud ta zásoba může hrát nějakou roli, pak je třeba vymyslet jiný druh zásoby než intervenční zásobu, jak jsme o tom už mluvili. A je to otázka, o které je třeba mluvit i na širší úrovni, globální úrovni. Protože trh je v současné době mnohem otevřenější než v minulosti. K tomu, co říkal pan Hoisling. Není to proto, že e, část rozpočtu z roku 2010 nebyla využita, e, že nemůžeme teď intervenovat e, v zemědělství, protože to, co zbylo a co šlo do dalšího rozpočtu, nebylo využito, nepůjde to do společné zemědělské politiky. Převede se to do příštího rozpočtu, ale i tak vás mohu ujistit, že máme dost eh, finančních prostředků v rozpočtu, abychom mohli uplatnit ta opatření, která potřebujeme. A uzavřel bych to s tím, že otázka volatility cen a skutečnost, že je často zapříčiněna spekulacemi na trhu, je věc, kterou se komise zabývá, jak co se týká derivátů, eh, tak těch základních surovin, mluvím o tom s kolegy na komisi a předneseme k tomu návrh. Co se potom týká eh, přidané hodnoty eh, v potravinovém řetězci, tak už příští týden budeme mít eh, zasedání první skupiny, která se tímto bude zabývat společně s komisařem Tajanem. Já vám velmi děkuji a jsem si jistá, že o tom ještě budeme mluvit, až se bude jednat o návrhu na novou společnou zemědělskou politiku, který předneseme brzy. Já vám děkuji, pane komisaři. Mám tady čtyři návrhy na usnesení pro závěr této debaty. Debata je tedy uzavřena a hlasovat se bude za chvíli. A teď na chvíli přerušíme zasedání.